facciamo Now. Please take your seats. Vážení kolegové, zaujměte svá místa, prosím. Vážení kolegové, eh, proběhne elektronické hlasování k bodu číslo 12, změna nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí být při překračování hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou eh, této povinnosti osvobozeni. Ehm, Tania Fajon je zpravodajka a nyní přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nefungovalo to? Nefunguje to? Kolik z vás? Kolik z vás nemohlo hlasovat elektronicky? Hlasování opět e, zahájíme. Přesedáte si, prosím. Pozměňovací návrh číslo 1, 9, 4. Zahajuji hlasování. Nefunguje to? Prosím, přesedněte si. Yes. Two votes in favor, 49 against, so it's rejected. Eh, eh, pro, 49 proti, zamítá se a konečné hlasování zahajuji. Končím hlasování. Všichni hlasovali. 49 plus 2 minus se zpráva je přijata. Paní Fažon, prosím, děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych využila příležitosti k poděkování stínovým zpravodajům a všem kolegům za jejich mimořádnou podporu. Velmi stručně chci sdělit, že vysíláme velice pozitivní poselství občanům Bosny a Hercegoviny v té souvislosti, že jsme připraveni zrušit vízovou povinnost a vím, že členské státy se vydají přesně na tuto cestu a že se nám podaří proces finalizovat co nejdříve. Děkuji, paní Fajon. Blahopřejeme vám a také paní spolu paní Korace Wild. A nyní se dostáváme k druhému hlasování sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Možná paní zpravodajka Veronika Matěj by se chtěla k tomu vyjádřit. Chcete promluvit? Jsem tady, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Máme dva ústní pozměňovací návrhy, ale předpokládám, že je máte k článku 3. Tam to nezmiňuji. Chtěla bych jenom říci, že jsem velice ráda, že ta zpráva dnes se dostala k výboru, protože už je to po uh, třetí, co se mm, o tomto sjednoceném postupu jedná. Ehm, také děkuji stínovým zpravodajům a všem kolegům za spolupráci. Chci poděkovat také sekretariátu a myslím, že jsme došli také k určitému počtu kompromisních pozměňovacích návrhů a nechám vás v klidu hlasovat. Děkuji vám. Merci, Madame Mathieu. Děkuji. A nyní eh, postoupíme k hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. No. Not working. No. no. Nefunguje to. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 4 proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Čtyřicet sedm Přijato. Článek 2. Ne, je to pozměňovací návrh číslo 6. Pozměňovací návrh 16. Pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh, řečník se opravuje 18, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Pozměňovací návrh, kompromisní, kompromis číslo 2, kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh kompromisní číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno pravděpodobně. A pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 7. Neomlouvá se řečník. Je ústní pozměňovací návrh z paní zpravodajky k článku 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 87. Hm, Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že je to přijato. Oral amendment. Amendment 32. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 30, 25. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? pravděpodobně zamítnuto, přijato, e, ověříme to. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. A 33, ano, takže schváleno. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Pravděpodobně zamítnuto, ověříme to. Hlasujeme o čísle 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 19 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 20. 7, 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A moc vás prosím, abyste opravdu zvedali ruce, aby bylo jasné, jak hlasujete. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Pozměňovací návrh De- 90. Kdo je pro? 90. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ústní pozměňovací návrh k článku 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čili 20 proti 22 pro, zamítnuto. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno? Pozměňovací návrh 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto? Ověříme. Končím hlasování. Dvacet tři pro, dvacet šest proti. Zamítá se. Pozměňovací návrh 44. Kde? Devadesát devět. Omlouvá se předsedající, čili návrh 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Proti? Schváleno. E, kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 24 pro, 27 proti, zamítá se. Kompromisní návrh 8. Pozměňovací návrh 48, protože kompromis 7 byl zamítnut. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací eh, návrh 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 8. Eh, ne, kdo je pro? <laughs> Kdo je proti? Teď myslím, že je přijat. Kompromisní návrh číslo 9. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to? Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 8. 26 pro, 24 proti. Eh, schváleno. Pozměvací návrh 15. 50, pardon. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 104. 104, 20 pro, 31 proti, zamítnuto. Sto pět. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 106. Druhá část pozměňovacího návrhu 106 zůstává po té, co byl přijat kompromis 9. Budeme tedy hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. pracuji podle hlasovacího seznamu, pak se eh, opravím, protože se tohoto seznamu držím. I pokud si tedy připíšu svůj hlas k tomu negativu, je to 29 pro, 22 proti. Já se tedy ještě opravím, říká předsedající, ale je tady skutečně problém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 Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme 53. Hlasujeme. Elektronicky 53. Pozměňovací návrh 53. Hlasování uzavřeno, ukončeno. Přijato. 109. Ne, 109 eh, padá. Sto deset. Kdo je pro? 111. Kdo je pro? Zamítnuto. Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Přijato. 56 pro proti a se přijato. Sto dvanáct, kde pro, proti, zamítnuto. Sto čtrnáct, kde pro? Proti? Asi zamítnuto. 57. Pro. Proti. Přijato. 58. Kdo je pro? Proti. Asi přijato. 59. Kdo je pro? proti, kontrola 59. Uzavírám hlasování. Přijato. 116, kdo je pro? Kdo je proti? Asi zamítnuto. 118, kdo je pro? Pardon, 117, pan předseda se omlouvá. 117, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 118, kdo je pro? proti, zamítnuto. 119, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 60, kdo je pro, proti, kontrola, pozměňovací návrh číslo 60, kdo je pro, hlasujeme. Board is closed. Uzavírám hlasování. 34 pro, 16 proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 61, kdo je pro? Proti, přijato. 120. Kdo je pro? Proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 62, kdo je pro? Proti, Přijato. 63, kdo je pro? Proti? Přijato. 121 stažen, 64. Kdo je pro? Proti? Kontrola. Pozměňovací na 64. Zahajuji hlasování. Vote is closed. 28 plus. 28 pro, přijato. A nyní citace a úvodní ustanovení. 1. Pro, proti, přijato. 65. Pro, proti, zamítnuto. 66. Pro, proti, zamítnuto. 67 pro, proti, zamítnuto. 2. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti. Kontrola. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. board is closed. Končím hlasování. 30 pro, 21 proti. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 11. Favor. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. 12. Kompromis 12. Ještě tam pozněcí návrh číslo 3. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 3. Ten stále ještě je na seznamu návrhu, o něž hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Asi musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahuji hlasování. Uzavírám hlasování. 24 pro, 25 proti, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Asi to není až tak důležité, ale můžete také říkat, kdo se zdržel. Vždycky se říká pro, proti, zdržel se. Samozřejmě máte pravdu. Já jsem to chtěl urychlit. Já jsem si ušetřil tu jednu větu ohledně těch, kteří se zdrželi hlasování. Ale budu to říkat. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti?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 Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 73, 4, ne, ten padá, protože pozměňovací návrh 25 byl přijat, takže 75, pozměňovací návrh číslo 75, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 76. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se kontrola. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 14 proti, přijato. Pozměňovací návrh 78. Dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79, dvě části. První část. Je to stejné jako pozdějící návrh 78, takže Hlasujeme pouze o druhé části. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní znění, úvodní ustanovení 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Konečné hlasování. Elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Děkuji vám. Děkuji za trpělivost. A děkuji, že jste měli trpělivost a gratuluji paní Matěje paní zpravodajce. Děkuji.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 abychom mohli pokračovat. Bod 14, prosím. Moving on. Pokračujeme. Čeká nás debata o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetí zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohly žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany. A tyto normy se rovněž týkají obsahu poskytnuté ochrany. Je to přepracované znění materiálu. My máme projednat pracovní dokument. Je tady paní Lambert, která nám tuto problematiku uvede, představí pracovní dokument a bude, jedna, bude nám říkat o hlavních nástrojích. Je to kvalifikační směrnice o níž se to opírá. Rádi bychom, abyste a rovněž zvážili to, co navrhuje v otázce azylových otázek belgické předsednictví. Paní Lambert představí návrh znění zprávy a 11. října na dalším zasedání se o tom bude rovněž jednat. Máme to projednat s belgickým předsednictvím. A poté, co proběhne diskuse o pracovním dokumentu, bychom požádali belgické předsednictví, které je zastoupeno v sále, aby nám řeklo pár slov k tomu, jak tato situace vypadá. Paní Lambert, máte slovo. Děkuji Pane předsedo, v prvé řadě dovolte mi říci, že diskuse s belgickým předsednictvím se bude ubírat podle toho, co dohodne tento výbor. Záleží také, jaká návaznost bude na další nástroje v azylovém balíčku, které máme k dispozici. Pracovní dokument je bod číslo 12 na programu a má za úkol poskytnout dojednaný podklad pro návrhy komise. Kolegové si budou pamatovat, že toto je přepracované znění směrnice. Není to úplně nová směrnice a pracovní dokument nastínuje určité potíže. Na druhou stranu si musíme uvědomit, proč nebyly podniknuty určité radikálnější kroky, které jsme možná chtěli. Chápeme, že to nemusí nutně vnímat všichni ve výboru stejně, pokud jde o radikálnost kroků, ale v tomto pracovním materiálu máme určité nedořešené záležitosti a ti z vás, kteří četli vyhodnocení zprávy DCA, si asi vzpomenou, že tyto problémy, které se objevily v tamté zprávě, nejsou nutně v přepracovaném znění. Naše doporučení se opírají o to, co komise navrhovala. Možná nám zbývají ještě nějaké body a samozřejmě musíme vzít potaz i to, co k tomu měla rada. Stávající směrnice se zabývá několika otázkami. Jednak jsou tam podmínky, které musí fyzická osoba splnit, aby mohla získat azyl, eh, status uprchlíka nebo aby měla právo na mezinárodní ochranu. Musí tam být obava z vážné újmy, kterou by mohla osoba utrpět, pokud by byla navrácena do své země. Takže o to se opírá status eh, uprchlíka podle národních dohod. Je tam riziko pro následování fyzické osoby. Jsou to dvě kategorie, které jsme koncipovali celkem záměrně proto, abychom postihli i ty, kteří nemohou být eh, uprchlíkem, ale mají nárok na mezinárodní ochranu. Když se zpracovávala ta směrnice, tak členské státy měly volnost uvážení, pokud jde o práva příjemců mezinárodní ochrany postupem času se ukázalo, že většina členských států nevyužívá tohoto ustanovení nijak zásadně k tomu, aby to upravili samostatně. Mají třeba nějaké drobné úpravy, ale vyhodnocení členských států zkrátka ukazuje, že některé členské státy používají druhotnou ochranu tam, kde by měl být udělen status uprchlíka. A proto jsme usilovali o to, aby došlo k určitému sladění mezi přiznávanými nároky, ať už jde o uprchlíky nebo o mezinárodní ochranu. Šlo nám o toto vyladění, abychom odstranili i to, co se týká druhotného pobytu osob těch případech, kdy to členské státy považují za důležité. To je tedy jedna otázka, která je řešena v pracovním dokumentu. Pak je tam otázka nahrazení formulace, status uprchlíka a druhotná ochrana, to je nahrazeno mezinárodní ochranou tak, aby došlo k určitému vyladění přiznaných nároků. Pak se zde autoři věnují formulacím, které byly předmětem kritiky. Jsou zde velké výkyvy mezi tím, jakým způsobem členské státy uplatňují tato ustanovení. Často se členské státy drží přesně dikce, často zažitých zvyklostí a praxe, ale chceme, aby tato legislativa odpovídala i nové judikatuře. Pak je zde článek 7, forma ochrany. Zde se snažíme podpořit to, že jakákoliv organizace, která poskytuje ochranu, musí být schopna zajistit dodržování principu právního státu. Já si myslím, že můžeme to ještě dále rozšířit o odpovědnost ať už odpovědnost na straně státu nebo odpovědnost na straně jakéhokoliv orgánu, který poskytuje mezinárodní ochranu. Pak je zde článek 9, kde se pojednává o formách pronásledování, to myslím, že je úplně jasné, tak jak to komise formulovala. Pak je zde interní ochrana článek 8, to je pohyb v rámci země, kde má být zajišťovaná ochrana všude komise opět upravila formulace tak, aby se jasně konstatovalo, co se míní ochranou a že mohou osoby se přemysťovat v rámci určitého území, usadit se jinde. Rovněž je tam několik otázek, které, na které upozornila organizace UNHCR a my jsme na to upozorňovali komise a je to rovněž důležitou součástí celého vyhodnocení. Pak jsou zde dvě tři, až tři další obecné oblasti, které se týkají otázek dětí a nedoprovázených nezletilých. Myslím, že zde to vyplývá z našich debat na téma revize směrnice o azylu. Šlo nám o kontinuitu péče u dětí a nedoprovázených eh, do eh, nezletilých. Chtěli jsme, aby tam existovala tato návaznost v rámci celé směrnice. To je obecná otázka. Nicméně komise v jednom ze svých úvodních ustanovení uvádí na toto téma víc. V nejlepším zájmu dítěte to je potřeba zde konstatovat a já si myslím, že my budeme navrhovat detailnější vysvětlení toho, co to znamená. Ale platí, že na toto téma zde musí být určitý článek, který bude navazovat na úvodní ustanovení, bude odrážet úvodní ustanovení tak, aby bylo zajištěno nejlepší dodržování zájmu dítěte. Pak je zde otázka definice rodiny příslušníků nebo členů domácnosti. Komise navrhuje zařadit tam i provdané nebo ženaté Eh, děti. A já myslím, že to musíme vidět vždycky v kontextu toho, co je nejlepší v zájmu dítěte. Pokud dítě je šenaté nebo vdané, otázka zní, zda tím pádem vypadne z kategorie vymezených osob, nebo jestli je potřeba se spíše zaměřit na nejlepší zájem dítěte i v těchto případech. To jsou záležitosti, které bychom měli zvážit. Pak je zde otázka pohlaví. Komise v článku 10 a v úvodním ustanovení 29 uvádí, že pohlaví by mělo být faktorem. Tam je problematika sociálních skupin. Také je potřeba tam uvést identitu a upřesnění pohlaví, aby to bylo tímto způsobem podchyceno. Pak je zde otázka ukončení poskytování ochrany nebo ukončení platnosti statutu. A je tam ještě jedna klauzule, která se týká podmínek pro ukončení. To bychom měli zvážit, zda to chceme nějak podrobněji rozvést. Nicméně je tam otázka, jakým způsobem tato ustanovení mají uh, dopad na problematiku dětí, jestli je potřeba to tam nějak konkrétně zmínit, nebo jestli máme pocit, že samotná směrnice už toto dostatečně upravuje. To jsou tedy oblasti, které zazněly v pracovním dokumentu, o tomuto se komise věnovala a členové výboru na to mohou reagovat různě. Já se těším na jejich reakce a doufám, že se nám podaří dále projednat tuto zprávu a samozřejmě projednat i pozměňovací návrhy, které budeme od členů výboru průběžně dostávat na toto téma. Děkuji vám. Děkuji, paní Lambert. Já navrhuji, aby nyní se ujalo slovo belgické předsednictví. Prosím, předsednictví, máte slovo. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. To je téma, které máme s eh, velmi prioritní i v radě a je nezbytně nutné a je také docela dobře možné, abychom to zvládli do roku 2012. Nejdříve chci ale pogratulovat paní Lambert. Velmi si vážíme její dobré práce, kterou odvedla to také ukazuje tento pracovní dokument a některé body, které tu zazněly, jsou cíle, které probíráme také v radě. Za radu můžeme říci, že jsme ochotni velmi rychle zahájit dialog a z tohoto hlediska nás jsme rádi, že slyšíme, že tento návrh zprávy ke směrnici se na příštím výboru vašeho výboru eh, bude projednávat. Nicméně, samozřejmě také oceňujeme a můžeme využít eh, dobrou práci španělského předsednictví, kteří se tím zabývali a my v radě jsme se pustili do technických jednání, eh, jsme téměř před ukončením těchto technických jednání a v nejbližší době by mělo být k dispozici stanovisko. Můžeme už teď říci, že ty obecné cíle vašeho výboru rada podporuje, také my usilujeme o další harmonizaci a jasnou definici celkové ochrany, to znamená zejména mezinárodní ochrany, chceme eh, přiblížit statut uprchlíka na straně jedné a sladit to také se subsidiárním statutem ochrany. Na tom pracujeme, tím se intenzivně zabýváme v radě a jde nám o to, abychom v těchto dvou věcech pokročili, abychom tyto dva body přiblížili a chceme poděkovat paní Lambert a rádi bychom na tom pracovali dál intenzivně. Komise, eh, chcete se také vyjádřit, prosím, zástupce komise? Děkuji vám. Děkuji. Chci poděkovat paní Lambert za tuto, tento vynikající materiál, tento návrh, který je dobrou pracovní pomůckou a je to základem a také Tady slyšíme souhlas komise i s vytyčenými cíly. Pokud jde o tu přidanou hodnotu, o ten užitek, který to má přinést, tak také. Také komise chce jasně kvalifikovat a poslední výsledky eh, judikatury, ať u Evropského soudního dvora či ve Štrasburku, bychom tam chtěli zahrnout, zejména pokud jde o rozdíl mezi statutem uprchlíka a statutem subsidiární ochrany. Existují aspekty pro možné přiblížení a tím by se dala zlepšit také účinnost a v neposlední řadě by se daly také ušetřit náklady, to znamená uspořit náklady na administrativu tím, že přiblížíme tyto dva statuty. Pokud jde o to, co řeklo předsednictví komise, vítá zrychlení jednání. Vidíte jistě, že na všech stranách jsou příznivé podmínky pro plodný dialog všech institucí a i zákonodárce. Děkuji. Open... Děkuji. A nyní zahájíme diskusi. Eh, paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je skutečně výborné, že komise se snaží o to, aby tuto směrnici z roku 2004 vylepšila, zejména proto, že harmonizace těchto dvou statutů uprchlíka a e, subsidiární ochrany je na místě. Také pokud jde o nárok na mezinárodní ochranu, kterou e, uprchlíci i bez statutu uprchlíka mají, ukazuje, jak náročné to řízení je. A myslím si, že ta diskuze umožní, abychom na základě této zprávy pracovali úspěšně, bez pochyby totiž, tu existuje možnost zneužití na základě nejasných definic v první směrnici z roku 2004. Nicméně existují také určité zvyky, určitý úzus, který se zažil zhruba deset let. Posledních deset let až do dneška vidíme, že stále méně žadatelů o azyl je v některých zemích akceptovaná a v některých státech je to snížení dokonce enormní. To znamená, že statut uprchlíka prostě nefungoval a některé státy také jsou pod velkým tlakem. To znamená, že existují důvody, které hovoří proto, aby směrnice z roku 2004 doznala přepracování, aby se vyjasnily definice a jsou ještě některé další důvody, které přicházejí v úvahu při přepracování této směrnice. Může to být zajímavá práce, a také výsledek bude zajímavý, protože chceme odstranit nedostatky, na které upozornila zpravodajka, Jde také o statut ochrany, o definici nezletilých osob bez doprovodu, jde o to, co jsou rodinní příslušníci. Toto všechno s ohledem na nárok na mezinárodní ochranu. Je tu také zmíněna otázka pohlaví a definice pohlaví. To všechno nám teď umožňuje v tuto chvíli abychom nejasná stanoviska a nejasné pozice opravili. A možná, abychom dosáhli i toho, že to enormní snížení žadatelů se sníží. Děkuji, paní Holmajer, milý pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Nejdříve chci poděkovat eh, kolegyni za pracovní dokument a také za ochotu, že s námi je ochotná intenzivně diskutovat obě tyto směrnice. Vidím, že v některých oblastech eh, máme společná stanoviska. Já se ještě ptám s ohledem na přeskum skutečnosti v jednotlivých státech, pokud jde o obecné rovné postavení, pokud jde o subsidiár na základě diskuze v jednotlivých státech, se chci zeptat, pokud jde o přístup na pracovní trh a chci se zeptat také, pokud jde o přístup k sociálním plněním příslušných států, jak to tam vypadá, protože kompletní zrovnoprávnění bez jakýchkoliv výjimek by mohlo vést k některým problémům a potížím. Možná, že by to bylo příliš pro naše členské státy a vedlo by to k tomu, že se vytvoří odpor. Druhá věc, kterou mám. Také obtížná tématika týká se to toho, kdo zaručí ochranu. Považuji za zcela správné, abychom udělali analýzu přiměřenosti s ohledem na to, zda v příslušné zemi existuje eh, možnost a alternativa úniku a proto, aby eh, dostal u nás to, co doma vlastně dostat nemůže a vidím také omezení na státní orgány trochu kriticky, protože spousta států eh, nemá jenom státní orgány, které rozhodují, ale jsou také jiné poměry v některých státech, takže by tady asi měla být určitá míra flexibility. Další problematický bod je podle mě to, to jsou rodinní příslušníci. Ten pojem rodiny je v té kvalifikační směrnici značně rozšířen. To je podle mě problém. Je to také problém při jednání s radou. Já osobně to vidím jako problém, protože si myslím, že rozšíření pojmu rodiny vede k tomu, že konec konců by to mohlo eh, svádět k velkým potížím, případně ke zneužití. Dosavadní pojem rodiny byl jasný, ta definice byla jasná a byla také uznávaná téměř ve všech členských státech. Rozšíření tohoto pojmu rodiny může vést k určitým potížím a e, je to také zásadní otázka. My sice můžeme klást mnohé požadavky, ale pokud nakonec nebude schoda s radou, bude to obtížné, protože pak naše přání, aby se vůbec něco pohnulo vpřed, se nesplní. Právě u toho pojmu rodiny si myslím budou největší problémy, při jednání s radou, proto bychom se asi tímto tématem měli také interně zabývat. Pokud je o psychické problémy a zejména ty ochrana pro ty osoby, které mají psychické problémy, v zásadě ano, ale ptám se, nakolik téma psychických problémů lze přesně definovat. Já jsem o tom mluvila s právníky a psychický problém je velmi široký pojem protože psychický problém eh, může vzniknout z různých problémů, eh, z různých důvodů. Prostě eh, vznikne buď doma, nebo na cestě, nebo je to těžké trauma z pronásledování ve vlastní zemi. Formulovat to takto, že někdo s psychickými problémy má nárok na zvláštní statut a zvláštní ochranu, je obtížná definice. Takže s ohledem na to je třeba pobavit se také o tom, zda je to spojeno se záměrem, aby téma psychických problémů eh, mělo také speciální statut, pokud je o přiznání statutu uprchlíka. Pokud se vyskytne problém, že někdo na základě velmi problematického, obtížného útěku z vlasti, přestože není pronásledován doma, eh, si vytvoří psychické problémy, tak to neznamená, že by ve své domovině nemohl žít. To znamená, že navzdory psychickým problémům by, bylo, eh, by mělo být možné ho poslat zpět to jsou otázky, které u této kvalifikační směrnice eh, nebyly zmíněny, nejsou vyjasněné a proto bychom měli ještě diferencovaně se zabývat těmito otázkami. V dané nebo ženaté nezletilé osoby já si myslím, pokud je to svatba z donucení za určitých okolností, tak nevždy je možné vyjádřit to, že ta svatba byla z donucení, protože se na ně dívá jako na nezletilé osoby. To není ten problém s tou částí paní Lambert, ale souvisí to s tím, že komise se tématem svateb z donucení nerada zabývá. Já to považuji za věc, která pro nás by měla být v oblasti lidských práv důležitá, protože se něk- pokud se někdo vdá v 17, protože se vdát chtěl, tak je to sice osoba nezletila, ale je to jenom otázka nezletilosti. Pokud eh, někdo v 17 se takto rozhodne a to se stává, tak je to v pořádku. Je to na základě jejich přání. I tady musíme postupovat diferencovaně a ještě jednu věc vítám výslovně a to je eh, blaho dítěte eh, a přístup dětí ke vzdělání, protože většina dětí by měla mít přístup ke vzdělání nezávisle na tom, jestli budou u nás nebo se vrátí doma, domů. To už jsem říkala včera protože eh, to není nikdy špatné, to je vždycky na místě, nezávisle na tom, kde děti budou žít, potřebují být vzdělané. Pokud je o integraci, tam jsou určité problémy. Já chápu, že je správné, aby se integrace dělala intenzivně u těch, kteří u nás chtějí skutečně zůstat. Pokud se ale podíváme na procedurální směrnici, směrnici o řízení a dočteme se, že pokud je to možné, tak do šesti měsíců chceme mít řízení skončené, tak je obtížné samozřejmě nabídnout celou tu širokou paletu eh, v rámci integrace pro někoho, kdo se nakonec vrátí domů. Pokud je o to nabídnout eh, takové integrační nabídky osobám, které u nás zůstanou, je to v pořádku, protože je důležité, aby se tyto osoby integrovaly, ale v této souvislosti chci také říci, že i tady je to otázka participace toho, kdo, se, eh, kdo žádá o azyl v naší zemi, o pobyt v naší zemi. Eh, já si myslím, že potřebujeme součinnost i ze strany těchto osob. Oni se, to jsou osoby, které se musí snažit a usilovat o integraci, nikoli v stát, kde chtějí žít. Je, otázka, je to otázka ta, že se musí chtít sami integrovat, chtějí, musí se chtít naučit jazyk země, do které se chtějí integrovat. A není to vina, není to vina státu, není to věc státu, ale je to věc také jejich. Paní Hede. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom velice stručně chci pohovořit o nejlepších zájmech dítěte. E, to je samozřejmě velice důležitý bod v souvislosti s tím, že už v platnosti Lisabonská smlouva můžeme tedy zvýraznit požadavky na členské státy. Děti jsou naše budoucnost a skutečně si žádají péči navíc. A myslím, že nestačí, aby toto se stalo součástí úvodních ustanovení. Eh, chci mít jasněji v tom, eh, co to znamená v praxi pro členské státy a eh, chci, aby se to stalo součástí jednoho z článků. Děkuji. Děkuji vám, pan Brons. Děkuji vám, Existují dvě rozdílné kategorie uprchlíků. Ty, ti, kteří byli individuálně označeni k pro následování v souvislosti se svými aktivitami osobně nebo e, eh, příslušenstvím k určitému hnutí, a, nebo ty, kteří opustili zemi. Ta první skupina eh, je tvořena skutečnými uprchlíky, eh, pokud nepřeskočili ve svém útěku bezpečné země. Zatímco skupina druhá, tam je to složitější, nemůžeme přijmout celé populace jako Čína, Afgán, zemí jako Čína, Afghánistán a další, jakožto uprchlíky. To by nebylo e, možné. A dále eh, proč bychom tedy neměli vyzvat úplně celé obyvatelstvo Číny, celé obyvatelstvo Afghánistánu, pokud chceme tedy jednat logicky a konzistentně. A dále, eh, kritizované členské státy za to, že neotvírají dveře většímu počtu uprchlíků. Vědomme si, jaké jsou průzkumy veřejného mínění. Eh, naopak Obyvatele těchto zemí často žádají po svých vládách, aby zastavili příliv uprchlíků. A co se týče ehm, získání statutu eh, v, té, v tom novém státě mm, eh, z hlediska přístupu k bydlení a práce, ale eh, znamená to, že bychom říkali, že ehm, občan členského státu by neměl získat práci, neměl by získat možnost bydlení, protože před ním má přednost uprchlík. A dále, lidé, kteří opustili nebezpečné státy, tak učinili eh, protože akce států EU, bohužel k tomu patří i moje země, eh, znamenala boj proti řadě států, jako akce v Afganistánu a tak dále. A kdybychom takto nejednali, eh, bylo by méně uprchlíků. Někteří lidé, kteří byli vybráni pro eh, tyto persekuce, často na ně podléhají zákony proti svobodě projevu. A s těmito lidmi sympatizujeme. To je ideologické, ale uvědomme si, řada států EU má také represivní legislativu proti svobodě projevu a předpokládám, že takoví lidé budou e, podle evropského zatykače stejně posláni domů v rámci EU. Thank you. I don't see any further... Děkuji, nevidím žádné další e, zájemce o rozpravu. Možná bych se tedy mohl obrátit zpět paní zpravodajce, abychom uzavřeli. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také členům výboru za jejich diskusní příspěvky. V každém případě tady vyvstává řada otázek, které si žádají další zkoumání a samozřejmě, co se týče položených otázek, otázky jsou relevantní z hlediska postupu e, směrnice o postupech, tak aby bylo zajištěno individuální přeskoumání jednotlivých případů Eh, případů a s tím, že je tam uvedena skupina lidí ve směrnici, to ale neznamená, eh, že by eh, všichni, kteří třeba, dejme tomu, mají problémy s duševním zdravím nebo oběti nuceného sňatku, by automaticky získali nárok na ochranu. Právě toto je předmětem individuálního šetření a zhodnocení daného případu odpadu i hodnocení rizika újmy těmto lidem, pokud jsou navráceni. To souvisí se směrnicí o postupech a to souvisí eh, eh, také s tím, že je nutné vždycky tyto postupy řídit a vím, že řada členských států mají programy spolupráce například s UNHCR, eh, aby hodnotili, jakým způsobem se dají, daří realizovat tyto programy s tím, že legislativa sama o sobě všechny problémy neřeší, pouze nabízí určitý rámec, ale konkrétní problémy už neřeší. K těm otázkám, které tu zazněly, řeknu asi tolik. Samozřejmě o některých budeme ještě diskutovat s komisí. Vyvstává ehm, otázka zvyku, když tedy ehm, někdo ehm, je, dejme tomu, proti zvyklosti, kterou vnímá jako utlačující a jak to zhodnotíme? Má rada komise pocit, že toto již dostatečně ošetřeno textem, nebo je to vnímáno naopak jako politické právo vyjádřit se eh, proti něčemu, co vnímáme jako příznak útlaku, a nebo jde naopak o nějakou jinou kategorii situací. Tam se budeme eh, tam budeme si přát, aby to zvážili. A děkuji také kolegům za vyjádření v souvislosti s nejlepším zájmem dítěte. Také je nám jasné, že ta část ochrany je jenom jednou částí celé problematiky mezinárodního rozvoje. Samozřejmě tam vyvstávají otázky rozvoje, otázky obchodu a tak dále, které samozřejmě musíme brát v úvahu. Otázka trhu práce. Tady máme tři členské státy, eh, které mají rozdílný přístup z hlediska eh, přístupu k trhu práci eh, pro různé kategorie. Já si myslím, že nikdo v této sněmovně by nepředpokládal, že na určitém trhu práce existuje pevný počet pracovních míst. A pak otázka, jakým způsobem to zakomponovat do trhu práce, není otázkou priorit, ale e, otázkou zvážení všeobecné situace a okolností. Já myslím, že bychom to neměli tedy prezentovat e, tak, jako by existoval určitý počet pracovních míst a pokud tedy vezmete jednoho uprchlíka, znamená to, že jiný člověk o práci přijde. Ehm, už sama strategie Evropa 2020 se zaměřuje na zlepšování situace na trhu práce, ehm, inkluzi do trhu práce a tak dále. Myslím si, že to už je práce pro další výbory, nikoliv ten náš. V každém případě vám děkuji za připomínky a podněty. Ehm, některé z nich budou již zapracovány Eh, do návrhu, ale dovedu si představit, že se ještě vyjádří další kolegové a velice se těším na další diskusi a budeme mít pak jasno v tom, jaké bude naše stanovisko a já se tedy v každém případě těším také na plodnou diskusi s dalšími institucemi. Děkuji vám. Děkuji, paní Lambert. Eh, nevidím žádné další zájemce o diskusi ani z komise, ani z předsednictví. V každém případě děkujeme za účast této diskusi. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 16. Opět změna nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci Bod 15, předseda se opravuje, rozšíření oblasti působnosti směrnice na osoby požívající mezinárodní ochrany. Spravodaj pan Claude Morales, Moraes, náš kolega, ke zvážení návrhu zprávy a pak eh, tedy si vyslechneme základní informace, pak informace od předsednictví a komise, ale nejprve požádáme pana Moraese, aby uvedl tuto zprávu. Děkuji. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Eh, kolegové si možná vzpomenou na tuto složku z posledního eh, parlamentu, mandátu, předchozího mandátu parlamentu, ale nemohli jsme získat Eh, schodu. Nyní tedy máme příležitost eh, získat, eh, dosáhnout pokroku v návrhu, který je dlouho očekávaný, tedy přinést výhody všem osobám požívající mezinárodní ochrany, které byly v EU už více než pět let. Já si dovolím jenom velice stručně vás informovat o obecném přístupu k této složce a zdůrazním tři oblasti, kde se liším od návrhu rady. 7. září na zasedání se stínovými zpravodaji proběhlo konstruktivní jednání, účastnili se ho zástupci všech politických skupin. Nevidím tedy zásadní problém s tou složkou, jenom si dovolím základní body. Ehm, jednak eh, chtěl jsem dosáhnout eh, schody s prvním čtením s radou ještě před Vánoci obecný eh, přístup ehm, znamená, že komise navrhla pozměňovací návrhy, mimochodem se objevily také návrhy pozměňovací, ehm, eh, od kompromisu rady se moje zpráva liší ve třech oblastech. Jednak ehm, celkové trvání azylového řízení by mělo být eh, za to v úvahu pro výpočet eh, pětiletého pobytu. Chci také za, za druhé zajistit, že vyhoštění eh, by bylo pouze do prvního členského státu, nikoli do země původu, tak aby tyto měly pak plnou odpovědnost a zároveň měli k dispozici všechny informace eh, o uprchlíkovi a za třetí chci zajistit dodržení principů jednotnosti rodin. V tomto smyslu s radou jsme tak nějak na stejné vlně. Ehm, jsou tam určité neschody z hlediska eh, znění, ale v každém případě naši stínoví zpravodajové, paní Argentíny a další, zmínili to, zda by tedy eh, rodinní příslušníci měli mít povinnost následovat vyhoštěného uprchlíka. Podle mého názoru by eh, členský stát neměl odmítnout přijetí Ehm, eh, rodinných příslušníků s výjimkou případu, kdy ta rodina nechce následovat toho uprchlíka. Ehm, já si myslím, že tady bychom si zasloužili ještě výraznější diskusy, další diskusy, abychom nalezli takovou formulaci, s kterou budou spokojeni všichni. A co se týče harmonogramu, 7. září proběhlo konstruktivního jednání, další se čeká 6. října. Eh, a ehm, Eh, dále 12. října eh, chceme ještě v rámci belgického předsednictví dosáhnout eh, schválení. Já si myslím, že vzhledem ke konstruktivním rozpravám se na to můžeme těšit a vnímám to velice optimisticky, že se nám to podaří do konce roku tedy. Děkuji, pane Moresi. A vyslechneme si názor belgického předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem vyvodil, že tady nebudu komentovat jednotlivé části této složky tohoto materiálu, pouze některé části, čili taková obecná poznámka z hlediska přehledu a pak se podíváme ještě na téma long-term residence – tak abyste měli kompletní přehled o tom, co všechno rada teď dělá. Jak už jsem říkal, na pořadu jednání rady jsou různá témata z této oblasti. Ministři jednali v červenci k tématu azyl a migrace a belgické předsednictví eh, předložilo strategický návrh v červenci. To bylo. Cílem Cíle byly stanovené do roku 2012, kdy bychom měli mít společný asilový systém. To také teď bylo potvrzeno a už je to ve štokholském programu. Předložili jsme návrhy v tomto strategickém materiálu, jak těchto cílů dosáhnout nejlépe a ministři to také v červenci potvrdili. Uvádí se tam, že v první řadě klademe prioritu takovým eh, tématům, kde je možné krátkodobě docílit z podstatných eh, podstatného pokroku. Potřebujeme eh, rychlou dynamiku, tak abychom v roce 2012 mohli usilovat o společný asilový systém v EU. Máme čtyři texty, mimo jiné také text Klongcham Residence, ty mají prioritu, jsou tam ještě ale dva další texty, podmínky pro přejetí, e, řízení zpracování jednotlivých e, materiálů nebo akt ale krátkodobě je, jsou to oblasti, kde je možné docílit pokroku. A proto si také myslíme, že v první instanci a v první řadě bychom měli probírat ty texty, které slibují úspěch, kde se rýsuje naděje na úspěch, tak, abychom získali dynamiku u těchto bodů a abychom tak rozhýbali i ty body, které jsou trochu obtížnější. Samozřejmě budeme se zabývat i těmi obtížnějšími a složitějšími tématy, ale myslíme si, že důležité je rozhýbat ten balíček, abychom ho mohli zpracovat celý. Stále ještě jsou tam v asilovém systému určité mezery v EU, potřebujeme více praktické spolupráce, vyšší solidaritu proto, abychom tyto mezery s ohledem na společný asilový systém do roku 2012 uzavřeli. Na začátku se konala také konference k tomuto tématu. Všechny zúčastněné strany, všechny instituce se zúčastnily této konference a vedly velmi užitečný dialog o těchto aspektech. Teď se dostávám k materiálům, kterým dáváme prioritu. V první řadě je to téma long-term residence, dlouhodobého pobytu. Děkujeme Klodovi za práci, kterou odvedl v posledních týdnech, aby to celé zvládl, aby dosáhl svého cíle, aby se došlo na startovní čáru. Myslím si, že pokud bude ochota, dosáhneme svých cílů. Děkuji vám, Klode, děkuji vám také jménem Rady za váš optimismus a za to, že tak rychle bylo možné tu zprávu udělat. Myslím si, že se dokážeme rychle dohodnout právě na tomto textu, který už je k dispozici tak dlouho, který byl k dispozici ještě před Lisabonskou smlouvou. Už tehdy to bylo téma, kterým jsme se zabývali a myslím si, že teď bude možné dosáhnout pokroku. V roce 2008 už jsme dosáhli v Radě kompromisu téměř jednomyslnosti a doufáme, že Belgie teď využije své pohodlné pozice jako země, která předsedá, k tomu, abychom tu věc konečně dotáhli do konce. Pane Moraes, ještě jednou děkujeme za váš text, slibujeme vám, že Rada se co nejvíce zasadí o to, aby abychom tady dosáhli úspěchu a už teď vám mohu potvrdit, že váš Návrh zprávy je velmi dobrým pracovním podkladem a mnoho věcí, které jsme v radě na, u původního návrhu komise změnili, odpovídá vašim trendům. Jsou tam ještě některé body, kde se názory rozcházejí, ale přesto pracujeme intenzivně na tom, abychom v radě dospěli ke schodě a abychom už 12. října mohli zahájit dialog. Pak ještě téma kvalifikace, i to je velmi důležité téma a doufáme, že rychle zahájíme dialog s ostatními institucemi právě na základě zprávy paní Lambert budeme schopni definovat stanovisko rady přesněji. Ten text je k dispozici už delší dobu, je to celá řada technických podrobností, na těch se pracovala za českého a švédského předsednictví i tady budeme stavět dál na tomto základu a rádi bychom technické rozhovory co možná nejdříve ukončili, tak abychom mohli lépe stanovit svoje stanovisko a abychom mohli vstoupit do dialogu se zpravodaji a institucemi. Nevíme, jestli už v prvním čtení bude možné uh, dosáhnout úspěchu. Eh, vaše stanovisko je jasné, alespoň pro nás, a my hodláme také ambiciozně přepracovat stanovisko rady, tak aby bylo možné jednat s vámi, ale je to samozřejmě politicky velmi ožehavé téma, jsou tam aspekty, které jsou politicky velmi citlivé, jak eh, na úrovni rady, tak také u tohoto nástroje tento nástroj v podstatě jako jde na brámec, ale doufám, že to nakonec zvládneme. A na závěr ještě Eurodac. Stejně jako vy, i my čekáme na nový návrh komise, který očekáváme v nejbližší době, ale i tady na základě dřívějších návrhů, které v radě už byly, které se projednávaly, je snaha, aby se ta rozprava, ta diskuze v radě ukončila co nejdříve už na základě předcházejících dvou dialogů. Mohu říci, že více méně jsme dosáhli schody ve většině bodů, takže rychle pokročíme i u nových návrhů. Ještě ho řeknu téma řízení a podmínky pro přijetí. Tam necha, nenecháme nic náhodě ani stranou. Je to otázka procedurálního postupu při řízení a my v radě budeme pokračovat v technických jednáních, ale také politická jednání jsou často velmi komplexní a obtížná, takže budeme pokračovat v technické části a také už tento měsíc eh, chceme využít eh, zasedání Rady ministrů, abychom se podívali na praxi, jak bychom mohli tu debatu posunout vpřed. Jak už jsem říkal, doufáme, že budeme schopni technická jednání co možná nejdříve ukončit a na základě návrhu paní Guillaume a diskuze v parlamentu budeme schopni Eh, definovat naši strategii s ohledem na to, že máme jako cíl společný azylový systém v roce 2012. Děkuji. Děkuji a nyní komise. Co se týče eh, směrnice k dlouhodobému pobytu, chci poděkovat panu Klodu Moresovi za návrh zprávy a jak jí uvedlo, jde o vynikající základ pro to, aby mohly proběhnout rychlá vyjednávání v následujících týdnech. A myslím si, že ke klíčovým bodům vyjednávání mezi spoluzákonodárci bude metoda výpočtu ehm, doby eh, čekání, eh, která platí pro získávání statutu ehm, a na jednání na počátku září eh, jsme uvedli, že komise by mohla podpořit kompromis rady, eh, který byl víceméně dosažen na konci roku 2008 a v této souvislosti eh, chci říci, že chceme dosáhnout kompromisu Eh, děkuji mnohokrát za tuto diskusi a paní Elčeva. Děkuji, také chci poděkovat pana zpravodaje také za spolupráci i za úvod a dě, stejně jako eh, zástupcům dalších institucí. Pour moi, était Vidíme to také z té zprávy, která nám byla předložena. Je důležité, aby na straně jedné návrhy Evropského parlamentu z 23.4.2008 byly schváleny. To, že byly schváleny, je důležité základní stanovisko parlamentu je jasné. Na straně druhé byly schváleny také stanoviska komise a pak tam byly ještě některé obtížné body o kterých se zmínily členské státy, které byly nakonec zpracovány s ohledem na dialog, který probíhal. Dovolte mi několik poznámek k tomu, co už tady zaznělo. Návrh zprávy je velmi vyvážený text. Myslím si, že ten text se soustředí stále na jednu věc. Je to ochrana zájmů mezinárodní ochrany před a po udělení eh, statutu dlouhodobého pobytu. Tady mám dva body. Než dostane člověk tento statut, je to jiné než potom. Mohu se eh, vyjádřit eh, k tomu, že z pozice a stanovisko zpravodajky se mi líbí a možná, že bychom se na tyto věci mohli podívat, protože tam jsou ještě různé názory. Co je důležité? Důležité je to, aby členské státy, pokud rozhodují o tom, zda nějaký zda ten statut dlouhodobému pobytu ano či ne, Tady se přikláním ke stanovisku zpravodajky. Jeden z důležitých bodů je výpočet toho pětiletého pobytu v návrhu komise. A teď si počkáme ještě na stanovisko rady. Zda polovina nejméně, nebo jak se to bude počítat. Je to eh, věc potom dojednání mezi parlamentem a radou, protože parlament se k tomu už vymezil a doufám, že dojdeme, dospějeme ke schodě mezi radou a komisí a parlamentem. Ještě jsou tu dva důležité body. Poté, kdy se přidělí statut po rozhodnutí druhého členského státu o tom, že ta osoba bude odeslaná. Je třeba zohlednit eh, všechny tyto aspekty. Já si myslím, že tady to je jedno. To je v rámci důležitého stanoviska parlamentu. A poslední bod. Gratuluji zpravodaji za ty záruky nebo k těm zárukám, které, na kterých se trvalo. Je to otázka ochrany nejen pro rodinné příslušníky, ale také pro ostatní. Tady je důležité, aby se rozšířila oblast působnosti té směrnice a aby se přihlíželo také k národním a mezinárodním eh, předpisům, pokud jde o rodinné příslušníky. Zpravodaj říkal, že je to velmi obtížný bod pro členské státy a já doufám, že pokud dospějeme ke schodě, bude to v pořádku. My jsme se o to také velmi snažili. To jsou ty tři pro mě důležité body. Ještě mi dovolte říci, že doufám, že ten harmonogram, který tu naznačil zpravodaj do konce roku, bude možné dodržet Víme, že ten text už je předložený a máme dobrý základ pro jednání, tak abychom mohli jednat rychle. Je důležité, abychom také rychle postoupili, pokročili, pokud rada a komise hovoří o tom, že je to politicky obtížné téma, musíme si pospíšit. Mrs. Argentini. Paní Argentini. En ook ik wil graag um, de rapporteur... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat panu zpravodaji, panu Morásovi za důkladnou práci, kterou odvedl. Mám k tomu několik připomínek. Nejsou to úplně připomínky k jeho návrhu, jen chci upozornit na důležitost té pětileté lhůty před udělením statutu myslím, že je důležité, aby se na tom dohodla rada a parlament, ale myslím, že je těžké takhle handlovat s lidskými životy. Pokud někdo musí opustit zemi, utéct a žádat o status uprchlíka, tak pětiletá lhuta by měla běžet od okamžiku, kdy dorazí na dané území. Člověk musí začít žít. Není možné, začít počítat pětiletou lhůtu po dvou letech, to není vůbec rozumné. A myslím, že bychom potom se k příslušníkům třetí zemí chovali jinak. Vždycky v závislosti na jejich oprávněních. Pan Moraes hovořil o této věci. Já myslím, že se na to musíme dohodnout. Hovořil o právu na nezávislý pobyt. Možná člověk zahájí svůj pobyt jako člen rodiny a ta rodina má nárok na mezinárodní ochranu. Takováto situace může nějakou dobu pokračovat. Ale pokud někdo se chce zostit kontroly nad svým životem, tak možná nechce nadále žít na základě nároku na mezinárodní ochranu, který patří někomu jinému. Ten, kdo má statut právního nároku na mezinárodní ochranu, tak by měl mít možnost to mít samostatně. Pokud někdo pobývá na území určitého státu po nějakou dobu, jako třeba v mém případě u nás je to tři roky, tak by měl mít tento nárok samostatně bez ohledu na nároky rodinných příslušníků. Děkuji. Děkuji a paní Wikstrom, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vítám zprávu pana Moraesa a chci mu moc poděkovat, chci mu moc pochválit za vynikající práci, rychle odvedenou. Byl tam vynikající dialog se stínovými zpravodaji a pan zpravodaj vzal v potaz připomínky stínových zpravodajů. Jsem ráda, že Pan zpravodaj se domnívá, že pětiletá lhůta by se měla odvíjet od dlouhodobého pobytu, zač- měla by začít běžet v okamžiku, kdy osoba začne žádat o mezinárodní ochranu. Rovněž také vítám to, že sledujeme situace různých členských států tak, aby ti, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, se mohli pohybovat po Evropské unii. Rovněž se zde také říká, že ten, kdo má nárok na mezinárodní ochranu, by měl být formulován státem, který je jako první udělí. S tím souhlasím, ale pokud by někdo měl být vyhoštěn spolu s příjemcem mezinárodní ochrany, tak s tím už nesouhlasím. Je naprosto zásadní, aby se tohle v našich zprávách objevovalo vždycky, abychom vždycky měli na mysli jednotu rodiny. Jednota rodiny není však vždycky v zájmu všech rodinných příslušníků. To je také pravda. Pokud je osoba vyhoštěna, tak je to zřejmě proto, že se dopustila spáchání trestného činu. Řekněme, pokud je otec odsouzen za trestný čin a je vyhoštěn, tak asi nebude v nejlepším zájmu rodiny, manželky a dětí, aby byly vyhoštěni ne s ním. Pokud se někdo zavede život v určitém členském státě, tak by neměl trpět za to, že rodinný příslušník je vyhoštěn a neměl by trpět s ním, takže bych chtěla na toto tedy předložit pozměňovací návrh. Také bych tam zařadila pozměňovací návrh týkající se výuky jazyku. Já si myslím, že výuka jazyku je zásadní součástí začlenění osoby do společnosti. Pokud tam běží pětiletá lhůta, tak si myslím, že je na místě předpokládat, aby takováto osoba měla nějakou znalost hlavního úředního jazyka země, kde osoba pobývá. Pochopitelně musíme vždycky zvážit konkrétní situaci daného jednotlivce, musíme vzít v potaz v zranitelnost takovéto osoby a členské státy by měly být podpořeny v tom, aby nabízely výuku jazyků, vzdělávání, protože to jsou základní hodnoty členských států, jsou tam hodnoty jako je demokracie, lidská práva, rovnost, znalost práv a povinností ve společnosti. To jsou všechno záležitosti, které by do tohoto měly spadat. Ještě jednou chci pochválit pana zpravodaje, děkuji a chci vás ujistit o tom, že naše frakce ALDE podpoří vaše zprávu. Děkuji. Děkuji. Připomínky? Chce se ještě někdo vyjádřit? Já bych rád poprosil nyní o prezentaci o aktuálním stavu. Poté, co jsme co jsme si vyslechli belgické předsednictví na téma tohoto konkrétního materiálu a na téma dalších součástí azylového balíčku, jako je Eurodac a Dublin. Následně po této prezentaci dáme slovo znovu zpravodaji panu Morásovi, aby uzavřel debatu. A ještě chci upozornit, že lhůta na pozměňovací návrhy je zítra. Středa 29. poledne. Pane Morásy, děkuji, pane předsedo. Já bych rád využil příležitosti a poděkoval předsednictví tento materiál je trochu mimo azylový balíček, přesto vítám, že nás belgické předsednictví o tom informovalo podrobně v návaznosti na další materiály azylového balíčku. Došlo k velkému pokroku od začátku. Belgické předsednictví na tom plně pracuje a my to vítáme. Já nevím, jestli další zpravodajové, kteří pracují na materiálech v tomto balíčku, by se k tomu chtěli ještě dále vyjádřit. Pokud jde o stínové zpravodaje, já jim chci poděkovat ještě jednou za velmi dobré pochopení zprávy. Je to dobrý příslip, co se týče dalšího harmonogramu. Měli bychom upozornit znovu, že lhůta pro pozměňovací návrhy je zítra v poledne a ještě v návaznosti na to, co říkala pana, paní Sargentini, k tomu se ještě chce vyjádřit. Myslím si, že legislativa společenství, jiná legislativa společenství už upravuje otázku vyhoštění uprchlíků, u níž rodina nechce daného uprchlíka následovat. Třeba je tam problém domácího násilí nebo jiný problém. Já myslím, že to jsou otázky, které můžeme dohodnout docela rychle a paní Wikstrom a další kolegové velmi konstruktivně navrhovala, abychom si ověřili, co žádají ostatní politické frakce. Když se podívám na sekretariát, myslím, že ten harmonogram už byl několikrát zmíněn a asi všichni víme, že je potřeba tohle dokončit do Vánoc. Děkuji. Já myslím, že máme jasno v tom, jak vypadá harmonogram. Zítra v poledne je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Belgické předsednictví chce ještě něco doplnit nebo komise? Ne, nikoli. V pořádku tedy, to je vše. Děkuji panu Morájsovi, panu zpravodaji a budeme pokračovat bodem 16. Je to změna nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou o této povinnosti osvobozeni. Budeme hovořit o materiálu který se týká usnadnění vízového režimu s Tajvanem. V prvé řadě dám slovo komisi, aby představila materiál. 5. července tohoto roku se tento materiál zpracoval, pak by měla představit své stanovisko rada a následně zpravodaj pan Pies de Mera Možná se budou chtít ještě vyjádřit další kolegové. V prvé řadě prosím komisi, aby představila návrh. Pan John de Caster, zástupce komise, je zde. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne váš výbor hlasoval o jiném pozměňovacím návrhu komise k nařízení 539 2001. Šlo o Bosnu, Hercegovinu a, eh, a, a Albány, aby se přesunuly tyto země na seznam třetích zemí, kde není potřeba výzum, aby jejich státní příslušníci mohli překročit nižší hranice Evropské unie a dostali se na území Evropské unie. Vzpomenete se, že minulý rok jsme jednali v tomto smyslu o třech dalších balkánských zemích. A my v komisi jsme se drželi daného směru kontextu usnadnění vízového režimu se zeměmi ba- západního Balkánu. Ten návrh, který máte na stole dnes, by se měl číst v kontextu přeskumu, které probíhají u nařízení 539 2001. Existují různá kritéria, která vedou k ustavení tohoto pozitivního a negativního seznamu. Je tam riziko nelegálního přestěhovalectví, riziko bezpečnosti, vnější vztahy Evropské unie s příslušnými zeměmi, regionální soudržnost a reciprocita. To jsou ty faktory. Je tady potřeba, aby probíhal pravidelný přeskum a abychom se ujistili, že seznamy zůstávají aktuální podle daných kritérií. V našem návrhu je návrh, aby se jedna země přesunula z negativního seznamu na pozitivní seznam. A je to Tajvan. Toho se to týká. Je to politická záležitost. A pak je zde druhá věc. Technická úprava návrhu komise. A jde o severní Mariánské ostrovy ty jsou na negativním seznamu, ale byli jsme upozorněni, že tyto ostrovy patří Spojeným státům americkým, takže se jedná o americké občany a ti by měli být osvobozeni od vízové povinnosti. Takže navrhujeme, aby Severní Mariánské ostrovy zmizely z negativního seznamu. Není to totiž samostatný stát a občané jsou občany Spojených států. Pokud jde o Tajván, tak já myslím, že se všichni shodneme, že Tajvan není problematický, co se týče nelegálních přestěhovalců, nebo co se týče bezpečnosti. Pokud jde o vnější vztahy, to je další kritérium, které se zvažuje, tak zde si myslím, že se také všichni shodnou na tom, že celkově vztahy s Tajvanem a vnitrozemím Číny se dost posunuly je tam méně tlaků, jsou lepší a situace je tedy jiná, než byla v doba, kdy Tajvan byl na negativním seznamu. Pak je zde otázka teritoriální soudržnosti. Jsou další země, které už byly osvobozeny od vízové povinnosti, to je Jižní Korea a Japonsko třeba, takže tento návrh by rovněž přispěl k tomu, abychom dosáhli teritoriální soudržnosti. Pak je zde další kritérium a to je reciprocita. V daný moment Tajvan stále ještě uplatňuje vízovou povinnost u Kypru, Rumunska a Bulharska u tří členských států, ale zavázal se vízovou povinnost u těchto tří členských států zrušit. A rovněž také se zavázal z prodloužit lhůtu z 30 dní na 90 dní. V tuto chvíli mohou naši občané pobývat bez víz na území Tajvanu 30 dní. A my jsme požádali, aby Tajvan potvrdil písemně tento závazek a znovu potvrdil, že bude zajištěna reciprocita. To je tedy v kostce, pane předsedo, všechno. Na radě už byly zahájeny práce na tomto návrhu a může se objevit jedna věc, u níž lze čekat pozměňovací návrhy, ale já to ponechám na předsednictví, aby vysvětlilo, o co jde. A potom bych se asi rád vyjádřil k tomu, co si já myslím o příslušných pozměňovacích návrzích. Děkuji. Thank you to the... Děkuji. Prosím komis, eh, děkuji komisi za Eh, odprezentování návrhu. A nyní dáme slovo belgickému předsednictví. Belgické předsednictví se chce ujmout slova. Paní Emil Brain vystoupí. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Už eh, jméno vám napoví, že tady jde o pravidelné přepracování pozitiv a negativ eh, je to přepracování materiálu z roku 2001, jak už komise právě přednesla. Já k tomu ale chci přesto doplnit ještě jednu věc. A sice členské státy se musí zabývat také odpověďmi na to, jaké pozice v zemích, jaká stanoviska eh, zastávat, jaké státy vytvoří podmínky, aby se nedostali na negativní seznam. Většina eh, byla přesvědčena o tom, že Tajvan by měl přijít na pozitivní seznam a proto tady rada vyhoví a plně podpoří návrh komise. Komise už to také řekla. Rada chce udělat změnu v tomto návrhu a sice jde také o Tajvan. Je to asi tak, že 60 tisíc Tajvanců nejsou na státním území v Tajvanu, bydlí v zahraničí a tito Tajvanci mají k dispozici jiný pas než ti Tajvanci, kteří žijí na Tajvanu. A tento pas jim neumožňuje bez schválení ze strany Tajvanu do Tajvanu. Jsou to tedy Tajvanci, kteří pro každou cestu na Tajvan si musí vyžádat eh, povolení u tajvanských úřadů. A proto také pro nás nezní rozumně, když tato zvláštní skupina osob by spadala také do skupiny osvobozené od vízové povinnosti a proto bychom chtěli udělat tuto změnu na návrh komise. Jinak jsme samozřejmě rádi a těšíme se na konstruktivní spolupráci s parlamentem, zejména se spravodajem, tak, aby to rozhodnutí bylo možné učinit co možná nejdříve do konce roku nejlépe. Mrs. Brain. Paní Brain. Nyní eh, děkujeme paní Brain a nyní poprosím pana zpravodaje, pana Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Pozorně jsem poslouchal zprávu komise a rady a plně souhlasím s referenčními kritérii. Dovolte mi, abych řekl dneska jenom krátce k této zprávě toto. Podrobnou prezentaci udělám na 11. výboru, na výboru 11. Sdílím stanovisko Rady a komise a chci doplnit ještě toto. Na Tajvanu nejsou rizika pro EU, nehrozí ani ilegální přistěhovalectví, ani eh, veřejná nejistota. Ve své závěrečné zprávě dostanete ještě podrobné informace o Republice Číně a Tajvanu, kteří v posledních desetiletích zažili obrovský nárůst ekonomiky více než 33 tisíc eh, euro ročně je eh, hospodářský výsledek, který dosahují a hospodářský růst kolem 5,2 a členské státy EU se pohybují kolem 10,2%. Takže tady Tajvan, jak už bylo řečeno, nepředstavuje žádné riziko pro ilegální migraci oběma směry. a používáme čísla Evropské komise. V roce 2006 až do roku 2008 v celé Unii bylo jenom 45 nepravidelných migrantů z Tajvanu. Tajvan. Pokud jde o osvobození od víz, eh, tak pro všechny členské státy s výjimkou tří jste Kypr, Bulharsko a Rumunsko, ty mají výjimku. U těchto tří států se eh, Republika Čínská oficiálně zavázala a úřady mi to tak také sdělili v Bruselu, jejich, že pro tyto tři státy se vízová povinnost eh, zruší před koncem roku. To znamená, že kritérium, které předložila komise, a sice je splněno nebo bude splněno ve chvíli, kdy dojde písemné potvrzení o zrušení vízové povinnosti. Spojené království a Irsko už vízovou povinnost zrušili, vízovou povinnost eh, pro Čínu zrušili v březnu a v červenci 2009. Další státy jako Japonsko, Korea, Jižní Korea, Singapur a Nový Zéland zavedly rovněž eh, osvobození od vízové povinnosti. Pokud je o kritérium bezpečnosti, tady je třeba poukázat na to, že cestovní doklady na Tajvanu, a sám jsem se o tom přesvědčil, vyhovují všem normám mezinárodní letecké organizace. A proto, a ještě jedna věc, zavedli také velmi vyvážené a dobré metody pro to, aby zabránili padělání cestovních dokladů. Hongkong a Makao a Japonsko, Jižní Korea a Singapur to rovněž potvrdili. Pak regionální koherentnost, soudržnost. Také zde je důležité, aby ten návrh, tak jak byl přednesen, se uskutečnil. Na závěr mi dovolte říci, že skutečnost, že Tajvan bude dán z toho negativního na kladný seznam, je podle mě velmi vyváženým a potřebným opatřením. Možná že bychom mohli popřemýšlet ještě o severních Mariánských ostrovech, protože občané těchto ostrovů jsou občany Spojených států. A proto by také i oni měli být ze seznamu vyškrtnuti a vyjmuti z vízové povinnosti. Výbor AFED se touto věcí už zabýval a vyjádřil se k tomu pozitivně. Pokud jde o pozměňovací návrhy, pozměňovací návrh které, které se budou podávat ze strany členských států, k tomu návrhu komise plně souhlasím. Také mám podrobné informace o těchto jednotlivých bodech. Pas pro diasporu v podstatě neexistuje tajvanský pas pro Číňany ze zámoří. V občanském rejstříku, jsou v občanském rejstříku na Tajvanu a proto je velmi důležité, abychom postupovali takto. Mám tady před sebou pozměňovací text rady a tam je uvedeno, že zrušení vízové povinnosti neplatí pro majitele pasů vystavených v Tajvanu, kde není žádné osobní identifikační číslo. A to je ten případ, o kterém jsem hovořil, to je asi těch 60 tisíc občanů. A proto také souhlasím s tímto pozměňovacím návrhem, a chci vás informovat také o tom, že čínské úřady souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Pane předsedo, na závěr mi dovolte, abych vám i komisi navrhl toto. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů může běžet docela dlouhou dobu. Hovoříme o změně nařízení, čili ten po oficiálním představení 12. října by měla ta lhuta vypršet. Chci vás požádat, abyste podpořili tento návrh. Děkuji vám. Muchas gracias, señor Díaz de Mera. Děkuji vám. Pan Bronx? Pane Bronx, chcete se vyjádřit? Ano. Pokud jde o požadavek, že příslušníci třetí zemí už by neměli potřebovat eh, víza. To je většinou opatření pro cestovní ruch, obchodníky a tak dále. Často se říká, že to je kvůli studentům, ale je to často kvůli obchodu a to jim nezabrání zařídit tam trvalý pobyt. A vy jste hovořili o tom, že těch nelegálních eh, přistěhovalců je hrozně málo. Ale když to srovnáme s jinými zeměmi, které, které jsou na pozitivním seznamu, anebo se tam brzy dostanou, tak je to docela zvláštní. Nedostatek trvalého pobytu a povoleních pobytu jim nemusí eh, zabránit dostat se na černý trh kde nejsou žádné minimální pracovní podmínky, ani minimální mzda, ani tam není žádná ochrana proti eh, trestné činnosti. Mohou se stát tedy oběťmi nejhoršího typu vykořišťování. A navíc, pokud jsem pochopil zástupce komise dobře, tyto, toto pouze vyjme ty země, které jsou v Schengenu. Tam nepatří Spojené království. Takže prostup na Spojené království to nebude mít žádný vliv. Já říkám, že mám obavy o jiné členské země Evropské unie. Nemám obavy jenom o svoji vlastní zemi a tohle je toho důkazem, protože Spojeného království se to netýká, jakož není v Schengenu. Děkuji. Prosím pana uh, eh, Zbdila. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co zaznělo. Pokud jsem to pochopil dobře, tak Spojené království už uvolnilo vízovou povinnost Tajvanem, takže v tomto případě my vlastně kráčíme ve šlépejch Spojeného království. Není to naopak. Já jsem chtěl podpořit tuto zprávu. Já naprosto souhlasím s tím, že výzová povinnost by měla zmizet u Tajvanu z několika důvodů. Tajvan je prosperující země, která hospodářsky roste, má obrovský růst hospodářský, víc než 10% ročně tento rok. Je to v zájmu cestovního ruchu, je to v za- našem zájmu, abychom odstranili vízovou povinnost, protože budou přijíždět turisti z této země. K tomu už došlo ve Spojeném království. Spojené království zrušilo vízovou povinnost před nějakou dobou a stalo se tomu tak. Neměli bychom zapomínat na reciprocitu. My jako občané Evropské unie nepotřebujeme výzum při cestách do Tajvanu. Potom je tam výjimka, to je Kypr, Bulharsko, Rumunsko, to jsme slyšeli, tyto tři členské země jsou výjimkou. A já doufám, že se podaří do konce roku tyto výjimky napravit. Já naprosto podporuji to, co navrhuje zpravodaj a doufám, že se nám to podaří co nejdříve. Jsou další připomínky? My jsme vyslechli to, co říkala komise a slyšeli jsme, že z pane království už zrušilo vízovou povinnost. Já jsem nehovořila až tak o Tajvanu, protože zpravodaj říkal, že nelegální migrace tam není problém. Já jsem hovořil obecně o zemích na pozitivním seznamu. Neměl jsem na mysli konkrétně Tajvan. Děkuji. Dobře, děkuji. Zdá se, že už nejsou další připomínky. Nikdo další se nechce vyjádřit. Takže dáme slovo znovu panu zpravodaji, který se možná bude chtít ještě závěrečným slovem vyjádřit. Děkuji vám. Samozřejmě vítám podporu pana Bosutila a k tomu, co řekl pan Brons, eh, mohu sotva něco doplnit, protože on ve svém vystoupení všechno vysvětlil a netýkalo se to jenom Tajvanu. Chtěl jsem to dodat, ale on to udělal za mě. Příště se budu věnovat podrobně ekonomickým indikátorům Tajvanu, které jsou velmi hodné, velmi dobré, nejvyšší, jedny z nejvyšších na světě. A naše zkušenosti ukazují, že Tajvanci jezdí zejména do členských eh, států EU, utrácejí tam z peníze a jsou tu jako turisté, nejezdí do Evropy na práci a za prací. Pane předsedo, proto si myslím, že to bude pro všechny zúčastněné dobré, co možná nejdříve vízovou povinnost zrušit, alespoň pro Tajvan. Pan Věhamera? Dohodnuto. Myslím, že můžeme po vyjádření pana zpravodaje oznámit, že předkládání pozměňovacích návrhů bude ohlášeno po prezentaci návrhu zprávy, což bude na začátku října. 11. října má být představen návrh znění zprávy a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů bude poledne 12. října. Což znamená, že by se mohlo hlasovat na výboru LIBE Následně na konci října a na plenárním zasedání by se o tom hlasovalo v listopadu. Takto tedy budeme postupovat. Děkuji vám. Máme zde ještě jeden bod a to je bod číslo 17. A pak skončí dopolední část dnešního zasedání. Máme před sebou ještě bod číslo 17, Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Spravodaj, náš kolega Carlos Coelho, čeká nás debata. Máme tady také na plánu projednání pozměňovacích návrhů, které byly předloženy ohledně návrhu znění zprávy pana Coelho. Tato zpráva se týká agentury pro rozsáhlé informační systémy. Takže vyslechneme to, co nám chce říct pan zpravodaj, pan Koelo, pak se přihlásí další členové výboru, pak dáme slovo komisi a zástupcům belgického předsednictví. V prvé řadě ovšem bych chtěl upozornit na to, že na příštím zasedání eh, výboru LIBE 11. října proběhne orientační hlasování k tomuto materiálu. V tuto chvíli ale už předávám slovo panu Koelemu. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji. Nejdříve chci poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Chci jim poděkovat za spolupráci a také za to, že jejich návrhy zajistily a obohacení mé zprávy. Já jsem se včera s kolegy sešel a také jsme navrhli celou řadu kompromisních návrhů. Ty jsme rozdali všem kolegům a doufám, pane předsedo, že 11. října bychom měli udělat to první orientační hlasování. Kompromisní pozměňovací návrhy se týkají zejména bodů, o kterých jsme hovořili už dříve. Jsou to body, které eh, se týkají našich obav, které jsme měli. Je to zejména otázka testovacích projektů, Cíle agentury by mohly být změněny tímto způsobem, aniž by parlament byl o této věci informován, aniž by to parlament mohl kontrolovat. A kromě toho se chceme ještě jednou podívat na úkol této agentury, její úkoly a chceme, aby to bylo v souladu s tím, jaké úkoly podle nás tato agentura má mít. Pochopitelně ochrana údajů, A ještě bych chtěl říci něco k místu, kde by měla být agentura. Už jsem řekl, že doposud nemáme žádné právní informace, že by to bylo privilegium rady, ale nechceme dělat problémy. Zcela jistě chceme souhlasit s řešením rady, pokud návrh rady vyhoví podmínkám, které najdete v mém textu. Pane předsedo, pokud mají kolegové ještě nějaké otázky ke kompromisním návrhům, jsem k dispozici, ale jinak si myslím, že ty body, o kterých jsme hovořili, tak často bychom dnes už nemuseli diskutovat. Nemyslím si, že bychom museli znovu zahájit diskuzi. No. Děkuji. Nyní si vyslechneme belgické předsednictví. Prosíme zástupce belgického předsednictví, uměte se slova. Děkuji mnohokrát. Wij zijn ook eh, vergevorderd in onze werkzaamheden eh, op het eh, niveau van. Pane předsedo, i my jsme pokročili v naší práci v rámci pracovní skupiny. Je tam celá řada otevřených témat, ale mysleli jsme si, že vzhledem k spolupráci s parlamentem a zejména s výborem LIBE by tato spolupráce měla probíhat harmonicky. A proto jsme si mysleli, že bychom se měli dohodnout na postupu dalších prací. Pečlivě jsme naslouchali tomu, co zaznělo, eh, prosčetli jsme si také pečlivě pozměňovací návrhy, víme, že bude orientační hlasování a pokud bude třeba, budeme spolupracovat tak, abychom co možná nejrychleji dospěli k výsledku. Thank you, Mr. Schmacker. Děkuji, pan Schmacker. Je to tak správně? Ne, já jsem pan Van Bele. Tak pan Van Bele má slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane Van Bele. A nyní si vyslechneme komisi. Pan Tudorachy má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu úsporný, protože jsme o tom už diskutovali několikrát, jak řekl pan zpravodaj. Věcná stránka návrhu, stejně tak jako většinu pozměňovacích návrhů, to už jsme diskutovali, souhlasím se slovy předsednictví, stejně tak jako s úvodem zpravodaje. Myslím, že bylo dosaženo obrovského pokroku a jednak jde o to, jak zlepšit. Eh, to jsou záležitosti, které jsou už projednány z minulých jednání eh, a jenom k těm novým pozměňovacím návrhům, eh, které se objevily v poslední době pilotní systém, to se týkalo nového pozměňovacího návrhu, který právě zpravodaj zmínil. Komise ten text zamýšlela tak, eh, aby rozhodně pilotní systém nějakým způsobem nenavyšoval zátěž pro agenturu nebo zároveň, aby agentura nemohla vystovat myšlenky své vlastní. V tomto smyslu pilotní programy jsou rozpočtovou implem, rozpočtovým dopadem, který komise běžně používá. Eh, vychází to z článku 49 eh, finančního nařízení Eh, rozhodně to není nic nového, není to nový separátní eh, specializovaný instrument, který by měl nějakým způsobem eh, vést k novým IT projektům. To, tak tomu není, pouze v rámci přípravy politiky by komise, dejme tomu, nemusela uvažovat o nových oblastech, eh, spíše než eh, organizovat pilotní programy samostatně. My se domníváme, že právě tady se objevilo centrum excelence, proto si myslím, že právě agentuře by měly být svěřeny i ty pilotní programy. Eh, v duchu transparentnosti přijímáme návrhy na to, jakým způsobem by mohly tyto projekty běžet z rady, z parlamentu. Samozřejmě důležité je, aby komunita zainteresovaných osob byla informována, ale v organizaci těchto programů se vždycky bude všechno odvíjet od kompetencí ehm, z hlediska eh, implementace rozpočtu. To je zatím vše a co se týče eh, sídla, tam naprosto chápeme ty požadavky protože vycházejí z toho, co už bylo v hodnocení dopadu a v zásadě tedy tento požadavek podporujeme, ale tak, jak to už zpravodaj zmínil, vzhledem k tomu, že jde o rozhodnutí, které eh, je v rukou rady, domnívám se, že doplňovat požadavky nyní, ještě předtím, než byl text přijat, s tím, že víme, že rozhodnutí musí proběhnout ještě předtím, než bude text schválen, nebudeme moci ovlivnit rozhodnutí, které padne. Pak se objevil návrh 65 týkající se odlišení bezpečnostního plánu a plánu informační bezpečnosti a kontinuity provozu. My se domníváme, že to patří do eh, jedné koncepce, tedy bezpečnost IT, IT systému, ať už fyzické zabezpečení budovy, kde jsou počítače umístěny, nebo bezpečnost informací, které ty systémy zpracovávají. To vše patří do komplexního bezpečnostního plánu, který bude muset agentura přijmout. Proto bychom rádi tento rozdíl nezaváděli do textu, protože jde vlastně o prvky jedné koncepce, co se týče Enisy a jejího zapojení do e, řídící rady nebo zapojení do rozhodování agentury. Tam samozřejmě, ano, uvědomujeme si, jaký mandát ENISA má, jde o agenturu, která má poskytovat poradenství v oblasti bezpečnosti sítí a tak dále. A my bychom byli příznivě nakloněni takovému ustanovení, které by podporovalo konzultace eh, s NSO eh, ze strany ředitele agentury, ale co se týče přítomnosti zástupců NSI eh, v představenstvu, tak to myslím, že by šlo nad rámec mandátu NSI a stejně tak jako nad rámec působnosti agentury. A ještě poslední věc, která se týká frekvence hodnocení. Podle posledních pozměňovacích návrhů to bylo stanoveno na tři roky. My se domníváme, že to je příliš krátké období. Jednak neexistuje žádný precedens v této oblasti a zároveň normou bývá pět let u dalších agentur a právě proto jsme pět let navrhli také do svého textu. A kromě toho vyvstává také otázka rozsahu těchto hodnocení, eh, například ochrana dat eh, a tak dále. To by mohlo zůstat eh, pod mandátem EDPS a nikoli tedy by se, neměl by to stát předmětem kontraktu pro hodnocení, protože jinak by došlo k duplicitám odpovědností z EDPS, co se týče hodnocení. To je naše reakce na nové pozměňovací návrhy. Chápu, že se teď objevily revidované pozměňovací návrhy, s těmi se rádi seznámíme a později se k, němu, k ním vyjádříme. Děkuji vám. Děkuji. A nyní ke členu pan Alvaro. Máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Když jsem si vyslechl slova Rady a komise, Carlos Coelho má eh, skutečně dobrý přístup k tomuto eh, k této oblasti s tím, že preferuje kolegiální přístup, proto si myslím, že by nemělo být problém to odhlasovat, schválit ale zajímavé by bylo podle mého názoru se více seznámit s tematik, které zmínila komise, jako role Enisy a dalších, ale samozřejmě to bude ještě otázkou dalšího rozvoje takové velké IT agentury. Co by mě ale zajímalo, přímo od komise nebo možná od rady, jsou dva aspekty. Jakožto člen rozpočtového výboru jsem se dozvěděl, že v rozpočtu eh, pro velkou agenturu IT se také předpokládá ehm, částka interních rezerv na migraci obou systémů. Ehm, a zajímavé by bylo, zda tomu tak skutečně je, protože eh, ten návrh neobsahuje eh, žádná konkrétní čísla v tomto smyslu a také v kontextu současné situace se SIS-2 by mě zajímalo, zda to eh, bude tedy eh, zachováno a zároveň zda agentura bude moci fungovat ještě před finalizací SIS-2, protože jinak by dobrá práce pana Coelia byla tak nějak nadbytečná. Děkuji. Mr. Albrecht. Děkuji. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Koelemu za práci. Děkuji stínovým zpravodajům. Myslím si, že to byla dobrá práce a že se to povedlo. Dovolte mi několik obecných poznámek. na adresu komise a rady. Já myslím, že je velmi důležité, že zazněly argumenty a obavy týkající se agentury pro provozování velkých rozsáhlých informačních systémů. Myslím, že je důležité, aby se tohle promítlo i do dalších budoucích debat. je důležité, abychom sledovali trendy, aby naše databáze byly aktuální a provozu schopné. Vždycky, když se bude něco měnit v rámci infrastruktury, tak je potřeba učinit další rozhodnutí. Já myslím, že to je jasný vyslaný signál ze strany parlamentu. Musíme pamatovat na rizika centralizovaných databází a rozsáhlých informačních systémů. Já vždycky se stavím poněkud kriticky k slučování databází, k centralizaci databází, protože je tam vyšší riziko. Na tohle je třeba pamatovat a tyto poznámky je potřeba neustále znášet. Děkuji vám za odvedenou práci však a myslím, že na tom můžeme dál pracovat. Děkuji. Děkuji a prosím paní Guillaume. Ano, děkuji. Já budu ještě stručnější. Já bych se ráda přepojila k ostatním a také pochválila práci, kterou odvedl kolega Carlos Coelho. Myslím, že priority frakce, kterou já zde zastupuji, se objevily v tomto materiálu, zvláště v části, která se zaměřuje na oprávnění agentury. Hovoří se tam o interoperabilitě dat, o rozšíření mandátu, o požadavcích na ústředí agentury. Hovoří se tam také o dohledu nad ochranou osobních údajů. Naše frakce připravila řadu pozměňovacích návrhů a já mám za to, že byly do textu zapracovány, že se objevily v kompromisním znění, které jsme řešili včera a myslím, že budeme mít tedy k tomu příznivé stanovisko. Děkuji. Děkuji paní Ems. Děkuji, pane předsedo. O té problematice se diskutovalo už hodně. Chci poděkovat panu Koelovi, protože dokázal různá stanoviska v různých otázkách dát pod jednu Čechů. To musíme ocenit. Přesto dvě věci ke zvážení. Pokud se podíváme na stanovisko rozpočtového výboru, je tam celá řada otevřených otázek, které skutečně nebyly zodpovězeny, pokud jde o analýzu nákladů a užitku. Myslím si, že tam to doposud nebylo dostatečně promyšleno a to bychom měli také mít na paměti. Pokud jde o další rozvoj systému, požadovat eh, analýzy jaký přínos to bude mít. Ty analýzy v tom stanovisku, tam je to vždycky otázka, jaký přínos bude mít tento projekt, tato agentura. To si myslím, že je třeba ještě velmi pečlivě zvážit. A druhá věc je ta, kterou říkáme od začátku, eh, zapojení dalších velkých eh, systémů IT a jak upravit to, když nebude SIS 2. To zůstává otevřené a já si myslím, že k tomu bychom se měli ještě vyjádřit, k SIS 2. Zda nebude nutné nějaké alternativní řešení, pokud SIS 2 nebude. A jinak omezení eh, celkového počtu systému IT. Myslím si, že to jsou otázky, které bychom od začátku měli po celou dobu té diskuze zohlednit. Další věci nechám stranám, k tomu proběhly diskuze na jiných úrovních, takže ještě jednou děkuji zpravodaji. No no děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Zdá se, že nikoli, takže dám znovu slovo panu zpravodaji. Pane Koelo, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům. Děkuji za vynikající spolupráci na tomto náročném materiálu. Děkuji komisi. která se vyjadřovala k pozměňovacím návrhům parlamentu. Některé záležitosti už byly nahrazeny kompromisními pozměňovacími návrhy. Takže tyto body nebudou složité, nebudou se obtížně řešit. Je to třeba otázka účasti dalších agentur a orgánů při řízení této agentury. Ještě máme stále problém, protože v rozpočtovém výboru je tlak na snižování nákladů, abychom snížili režijní náklady. Já nejsem proti, ale zde pojednáváme otázce svrchovanosti rozpočtové kontroly členských států. Z tohoto důvodu si myslím, že by nebylo moudré snižovat počet členů správní rady agentury. To, když snížíme počet, tak neumožníme všem členským státům být zastoupeny ve správní radě. Máme kompromisní pozměňovací návrhy k tomuto a ty budou všem rozeslány. A všichni budou mít tady možnost si to projít a vyjádřit se. Poslední věc, pane předsedo, k poznámkám komise na téma podmínky. Je pravda, že rada bude rozhodovat o lokalitě a dostane se tato informace i do textu. Takže článek o podmínkách vlastně nebude potřeba. My ale pracujeme v rámci procesu spolupráce mezi radou a parlamentem a komisí. A rada a komise budou znát naše podmínky. Pokud naše podmínky nebudou splněny, tak neodsouhlasíme lokalitu. My chceme spolupracovat s radou, ale neschválíme žádné jiné řešení než to, které bude schopné rozptýlit naše obavy. My se nechceme pouštět tady do té války o geografické umístění. Není to náš problém řešit, v které zemi to bude. Jen chceme, aby komise dodržela podmínky a pravidla, která jsme nastavili. A proto jsme do toho zapracovali článek na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Guejo. Už nejsou asi další poznámky předsednictví nebo komise jsou. Ještě než se vyjádřím k tomu, co říkal zpravodaj, rád bych plném rozsahu podpořil to, co říkal pan Koelo na téma složení správní rady. My už jsme na to upozorňovali v rozpočtovém výboru, když se řešili tam pozměňovací návrhy. My chápeme potřebu snižovat náklady, ale jak říkal pan Koelo správně, tato agentura je specifická, má určitý rozsah působnosti pravomocí a znamená to, že všechny členské státy musí být zastoupeny ve správní radě, jelikož členské státy budou těmi vlastníky dat, která se dostanou do databází, proto tam musí být všichni zastoupeni. Ke konkrétním otázkám. Zda rozpočet agentury obsahuje nějaké prostředky na SIS-2 a na migraci? Dát odpověď je ne. toto se nedostává do rozpočtu SIS. Potom dopad na jiné orgány, to je otázka, kterou znesl jiný člen, zde odpověď je zase ne. Nic v rámci systému SIS-2 neovlivní agenturu. Toto není agentura pro SIS-2, to je agentura, která má provozovat všechny systémy, které v běží v tuto chvíli v oblasti práva bezpečnosti a spravedlnosti. Máme Eurodac, ten funguje, ten bude převzat touto agenturou, pak máme VIS, ten bude spuštěn v červnu příštího roku, zase to bude patřit agentuře a pak SIS-2 v nějaké formě. Do té doby, než tohle všechno bude plně funkční, tak za to bude zodpovídat komise a potom, jakmile to bude hotovo a připraveno, tak to převezme agentura. Ale jak říkám, ať už se stane cokoliv, pokud jde o SIS 2, tak eh, ten časový plán se nijak nedotkne agentury. Pokud jde o interkonektivitu, to je obava nejenom tohoto výboru, ale i naše. A je zcela zřejmé, že by nemělo docházet k žádné provozní propojenosti databází bez rozhodnutí zákonodárce. Je to i logika a myšlenka našeho návrhu. Tak byl koncepován budoucí systémy, které budou muset být nějak napojeny na ty stávající systémy, se budou řešit vždycky v danou dobu, až bude právní základ těchto systémů, bude se o tom debatovat, zda tam k tomu propojení má dojít nebo ne. A zákonodárce a spoluzákonodárce se budou k tomuto vyjadřovat, budou mít možnost takové návrhy připomínkovat a vyhodnocovat i zákonnost příslušných možností. Nyní efektivita nákladů, vyhodnocení efektivity nákladů a časový plán. K efektivitě nákladů dovolte mi říci, že dopadová studie se hloubkově zabývala náklady a výhodami agentury, zabývala se vhodností jednotlivých scénářů které nastínila. A my jsme se potom drželi v našem návrhu těchto doporučení a měli jsme za to, že ta doporučení, která jsme zvolili, byla ta nejhodnotnější, nejúspornější. Pokud jde o časový plán, tak myslím, že šlo o časový plán systému, to nemá a nebude mít, nemělo by mít žádný vliv na agenturu. Osud jednoho systému se nedotkne osudu druhého systému, zde nebude žádná návaznost, ani nebude návaznost na provozování agentury a nebude to mít ani návaznost na fungování SIS-2. Děkuji. Dobře, děkuji vám za tuto diskusi. Děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům. A znovu tedy připomínáme, že orientační hlasování proběhne na příštím zasedání výboru LIBE, což je 11. října. A je 12.30. A už jsme skoro u konce, protože bod 18 byl přesunut, ale já bych ještě chtěl poděkovat koordinátorům za to, že souhlasili s tím, že se posouvá i další zasedání koordinátorů a že se přesouvá na následující zasedání. Doufejme, že všichni koordinátoři se budou moci dostavit. Pokud nemáme nic to budou různé, poslední věc, kterou musím zmínit, je připomenout vám příští zasedání výboru Libe 28. září. Jednání v Bruselu 15 až 18.30, 29. září Brusel 9 až 12.30 a 11. října Brusel 15 až 18.30. Děkuji. Where is the meeting this afternoon?